216 odstavec 4 sděluji, že e, zápisy z vzdělání e, ze zasedání včerejšího byly předloženy, jelikož nebyly vůči ním vzneseny námitky. E, tyto zápisy z jednání byly tímto přijaty. Mám tady žádost ze strany frakce GUE, aby Martin